Allez, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Prosím, abyste se usadili. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le RTET e et ses corridors. Takže TNT a jeho koridory, koridory to jsou zásadní osy evropské dopravní politiky a představují výzvu, před níž stojíme když připravujeme náš systém mobility pro udržitelnou budoucnost, je důležité, abychom bedlivě přeskoumali tyto koridory, to, co se v nich děje, co se jich týká. A my se tudíž obracíme na vás, drazí evropští koordinátoři, abyste nám předložili eh, takový ucelený obrázek těchto projektů, jaká je jejich koordinace, finanční příspěvky, aktuální situace, jsou to moderní, eh, udržitelné, inteligentní modely nebo ne, plníme cíle, které jsme si vytyčili, co se týče začlenování a přístupnosti a environmentálních a dalších výzev a všech otázek eh, souvisejících s kvalitními dobrými spoji. Takže nejprve prosím, abyste představili vaši práci za sedm minut na každého a následně zahájím diskuzi s poslanci a poslankyněmi. Začneme paní Jensen. Vy jste koordinátorka Baltsko-Jadranského koridoru a máte slovo na sedm minut. Prosím. Thank you very much, Ms. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení členové výboru pro dopravu, vážení noví kolegové, vážení předchozí kolegové, je mi velkým potěšením tady s vámi zde dnes být a představit svoji úlohu a své osobní zkušenosti. Vím, že v tomto mandátu Evropského parlamentu to je po druhé, kdy se tento výbor setkává s evropskými koordinátory. Já tady myslím, že možná nejprve vám tak obecněji představím úlohu koordinátorů v rámci těch hlavních evropských koordinátorů. Co jsou to ty hlavní evropské koridory? Na to se pokusím odpovědět nejdřív. A když o tom budu hovořit, také eh, představím přístup evropských koridorů, pokud jde o celkově tu politiku TNT. Takže nejprve ten obecnější rámec, ještě než přistoupím ke konkrétnímu představení balcko jadranského koridoru. Jak víte, evropské dopravní sítě TNT definují e, dopravní sítě. Je to na základě legislativy stanovené parlamentem a radou. Také jistě znáte hlavní nástroj SEF. Na jedné straně je tady tedy ta obecná politika, na druhé straně finanční nástroj, které musíme propojit, aby to všechno efektivně fungovalo, jak tedy Zajistíme to, že projekty TNT budou realizovány včas a efektivně. A tady máme ten přístup na základě evropských koridorů, kdy tedy TNT definuje tu politiku obecně, SEF nabízí financování a e, ty koridory, to je to, co tady všechno tady e, dává dohromady. Jak vidíte v té prezentaci, tak máme devět hlavních koridorů, ty směrují na sever, jih, východ, západ, kdy propojují staré i nové členské státy, země soudržnosti i ty další. Jsou to multimodální systémy, zahrnují tedy veškeré způsoby dopravy, veškeré druhy dopravy a jejich vzájemnou propojenost. Důležité je ale také zmínit, že fungují na přeshraniční bázi, že e, na evropský systém dopravy pohlížejí tedy opravdu z toho evropského pohledu. Přístup na základě klíčových koridorů je e, rozdělen na základě těch národních přístupů. V zásadě jde o to, že máme síť, která je transevropská, stavuje se na hranicích. Je tedy potřeba mít investice do přeshraničních projektů a musíme mít koordinátory, kteří budou tlačit na včasnou realizaci projektu. Každý z těch devíti koridorů, z těch klíčových síťových koordinátorů, koridorů má evropského koordinátora a evropští koordinátoři fungují jako mezičlánky mezi Evropskou komisí, členskými státy, zainteresovanými subjekty. Eh, v minulosti evropské členské státy a ti subjekty se setkávaly na transevropských fórem, ale evropští koordinátoři v zásadě jsou ti lidé v terénu, kteří eh, zprostředkovávají dialog a zajišťují koordinaci mezi členskými státy. A fungují jako zprostředkovatelé mezi řídícími radami velkých projektů, občanskou společností a zainteresovanými subjekty. Realizují se také různé studie, mm, studie dopravních trhů a podobně a to se všechno dává dohromady pro těch devět koridorů. V současné době se nacházíme v třetí generaci těch dopravních plánů, přičemž čtvrtá generace by měla být připravena do prosince tohoto roku a vy se na tom také budete podílet. Teď stručné představení Balsko-Jadranského koridoru. On e, začíná na severu v Balckém moři v Polsku a běží až na jih do Itálie, Slovenska přechází šesti členskými státy, čtyři z nich jsou státy soudržnosti. Ten koridor e, zahrnuje celou řadu velkých projektů infrastruktury. Chtěla bych zmínit několik příkladů a ukázat vám, jak my pracujeme s těmi koridory. Jeden je probojení mezi polskými přístavy Svinoč a Štětín kdy toto jsou národní přístavy, ale zároveň jsou velmi důležité pro, um, pro Polsko tedy, ale jednak také pro vnitrozemské země, jako třeba Českou republiku nebo Slovensko. Druhý příklad je E59, hlavní železniční tráť, která propojuje ty přístavy na Vroclav a dále na Ostravu v České republice. To je národní věc, ale zároveň je to také evropská trasa, která zajišťuje propojení mezi Českou republikou a Balckým mořem. Další příklad bych zmínila z Rakouska, kde máme dva velké tunely, které se staví Semmering a železniční trať Korum. Jsou to opravdu veliké projekty, které realizuje Rakousko. Hodnota investice představuje téměř 9 miliard euro, kdy tyto projekty by měly být velmi přínosné pro koridor BAC. E, délka cestování se výrazně zkrátí a použití železnice bude mnohem více konkurenceschopné. Například doba cesty mezi Vídní a Benátky se zkrátí na dvě hodiny. Takže to je velmi důležité z evropského i národního hlediska. Konečně bych ještě zmínila slovinský přístav Kopa. Tady také je potřeba velmi vylepšit propojení do vnitrozemí. A opět je to evropská záležitost i vnitrostátní záležitost, například Kopa. To je nejvýznamnější přístav pro město Vídeň a pro Rakousko jako takové. Takže je velice důležité, aby tyto věci skutečně byly realizovány. Ty přeshraniční propojení jsou důležité, také velké projekty jsou velmi důležité z národního hlediska a já myslím, že jsem ukázala, že toto je něco, co jednak sníží uhlíkovou stopu, jednak zvýší konkurenceschopnost železnice. Děkuji. Děkuji Aniž bychom ztráceli čas, dám slovo koordinátoru Rýnsko-Alpského koridoru. Pavel, vám budu říkat, to bude jednodušší. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem nadšen, že vás znovu vidím v roli předsedkyně výboru pro dopravu. Blahopřeji. Takže mám sedm minut, abych vám mohla říct něco více o tom rýnsko-alpském koridoru. A budeme tedy hovořit o tom, jak ten koridor vlastně funguje z mého úhlu pohledu, to znamená z úhlu pohledu tedy mě jako koordinátora, to znamená, jak funguje. Takže můžete se podívat na mapu. Toto je vlastně jaksi ten nejvyzrálejší úsek, i když nejkratší. To znamená, že tady vidíme opravdu tu trať z té nejvíce rozvinuté části Evropy až na jich. To znamená samozřejmě, že tady dochází také k zácpám. A tady jsou ještě samozřejmě jaksi ty chybějící části, ale budeme mluvit o těch botlnecích. Takže ve chvíli, kdy se zamyslíme nad těmi věcmi, na které se chceme podívat, tak samozřejmě chceme prostě se zbavit všech těch překážek, které tady máme. Oberhausen, Kaslobázl a Navára prostě spoustu, spousta věcí. A samozřejmě musíme také propojit tedy toto s přístavy. Samozřejmě víme, že tady, to je tedy třeba ještě do, do vyřešit a členské státy o tom vědí. Tady máme multimodální koridor, protože vycházíme z Poríní, to znamená z Rýnu jako řeky. To znamená, snažíme se samozřejmě podporovat inovativní řešení jako RIS, ITS a také alternativní druhy paliva. Ale samozřejmě chceme jít i nad rámec těchto již známých metod. Samozřejmě chceme také redukovat externí efekty dopravy. Samozřejmě, že tady jde hlavně o hluk, hlukové znečištění a v tuto chvíli již existují studie, které nám dávají určitá doporučení nebo návrhy, jak se tomuto znečištění vyhnout. Například v Německu různé občanské iniciativy. A vy jste asi z Německa. Vidíte, tady například občanské iniciativy v Německu opravdu hrají velmi důležitou roli, mají velmi jaksi výrazný hlas. A samozřejmě chceme zanechat nebo v podstatě zachovat stávající infrastrukturu ve velmi dobrém stavu a tady jde hlavně tedy o řeky vodní cesty. My jako koordinátoři se snažíme samozřejmě dívat také na to, jak využívat současně existující nástroje, nebo například máme také ten projekt E11, dálnice v Belgii. Takže samozřejmě chceme chceme zajistit, aby tedy existovaly jaksi ty dopravní úzly. Takže chceme opravdu tedy vytvořit platformu pro debatu o tom, jakým způsobem tedy řešit ty současné problémy infrastruktury a dopravních uzlů v jednotlivých částech Evropy. Když se podíváme tedy na další slide, jakým způsobem pracujeme, tak já bych rád zdůraznil následující věci. My se nezabýváme pouze otázkou toho, co, to znamená, že identifikujeme samozřejmě ty nejkritičtější body, Eh, o tom samozřejmě jednáme s jednotlivými členskými státy, ale zabýváme se také otázkou, jakým způsobem chceme spolupracovat, jak pracovat a to se vše týká principu subsidiarity. Ano, s tím souhlasíme, to akceptujeme, ale s vlastně s více úrovňovou zprávou a řízení eh, budeme schopni vlastně tyto, eh, tyto projekty řídit, protože velmi často ta rozhodnutí jsou pouze částečná a to je přesně ta chvíle, kdy musíme zafungovat my. To znamená, musíme vlastně najít nějaké společné řešení, jak ze zdola nahoru, tak ze zhora dolů. To znamená, musí fungovat a být plněny určité standardy, kterých se musíme držet, musíme spolupracovat, hlavně tedy co se týče co se týče plavby na řece Rýn a my se vlastně snažíme tady změnit i mentalitu a zohledňovat vlastně všechny s tím související aspekty. Takže to je ten nástroj CEF, který máme k dispozici. Podívejte se, máme tady takový jaksi košík prostředků, který máme k dispozici a snažíme se jednat co nejzacíleněji. To znamená, víme, jaké, k čemu jsme se zavázali, co je třeba udělat a snažíme se v podstatě trvat na tom nebo jak si podporovat eh, správná řešení. Tady hledáme samozřejmě i přidanou hodnotu, i v souvislosti tedy s dopadem, které tyto projekty mají na společnost a sociální podmínky. A to samozřejmě vždy musí jít ruku v ruce s novým víceletým rozpočtovým plánem. Samozřejmě, že musíme zohledňovat také přeshraniční záležitosti. Tady nelze v podstatě nezmínit jeden ze základních aspektů a Tady ve chvíli, kdy chcete pracovat přeshraničně, tak musíte mít samozřejmě podepsané přeshraniční dohody. Například, když se rozhodnete stavět koleje, a teď čekáte na druhou stranu, aby splnila své úkoly také za druhou, na druhé straně hranice, tak tady je velmi důležité to, abyste vlastně nebyli poškozeni z toho důvodu, že jste iniciovali projekt, který teď začá, začíná trošku selhávat možná na straně toho partnera z druhého státu. Proto máme tedy takzvané Stakeholders Agreement, kterým říkáme také EGTC. A e, tady vlastně se držíme mota jeden koridor, jedna strategie, to znamená, snažíme se eh, koordinovat ty projekty tak, abychom měli jedno společné kontaktní místo, takzvané RFC. A také máme tady nástroj CCNR a um, jde vlastně o společné standardy, které jsou také součástí právě toho posledního nástroje CCNR. A tady Gotthard, eh, tady je vlastně jeden z nejlepších výdobytků koridoru, ale ne evropského koridoru, ale švýcarského eh, koridoru, který v podstatě počítá také s jedním z největších nebo nej, s největším tunelem, který byl otevřen teprve před několika lety a za chvíli se bude otevírat další dlouhý tunel. No, Děkuji. A po, pozor na propagaci alkoholu, to je to parlamentu zakázané. Budeme pokračovat s paní Radičovou. A to je Střemorský koridor. A máte na 7 minut slovo. Dobrá. Takže předně chci vám všem poblahopřát k vašemu zvolení či znovu zvolení do Evropského parlamentu. Doufám, že si váš pobyt v Bruselu užijete a že bude vaše práce účinná a smysluplná. Děkuji a ještě jednou vám blahopřeji. Takže můj koridor. Když se podíváme na mapu, zelená čára od jihu Španělska přes Francii, Itálii, Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko až po hranice Ukrajiny. Čili tam, tam eh, je několik velmi významných eh, přístavů, velice důležité spoje horizontální struktury a v podstatě základní trasa z jihu do jiné části Evropy. Proč potřebujeme tento koridor? Chci to zopakovat. Jednak jsou to politické důvody. Nemůže být řeč o Unii, pokud nejsme propojeni, pokud stále přetrvávají bariéry na hranicích, pokud musíme například kvůli přechodu hranic eh, přesedat z jednoho vlaku do jiného. Ať už jsme cestující, nebo ať už se jedná o přepravu zboží, tak eh, ta přeprava musí být hladká bez jakýchkoliv přerušení. Takže unie znamená i hmotné fyzické propojení. Je tu ekonomický důvod, Každý eh, procentní bod HDP znamená víc obchodu, víc obchodu znamená víc dopravy. A pokud chceme více dopravy, tak já myslím, že to nemůžeme nechat na těch kolejích. Já používám kromě slova eh, highway tomu říkám vlastně stayway, protože na těch našich dálnicích je úplný kolaps, stojí to. We know what does it mean concretely for everyday life, for... Stále více eh, dopravy je přesouváno na silnici, na dálnice a to pak komplikuje naše, naše životy. Takže moja, má zkušenost, že jsem cestoval 5000 km přes Francii, Německo. Německo se to snaží řešit vybudováním třetí linie, aby tam bylo více a víc pruhů. It's old 30 years. Ale to už je 30 let víc, víc a víc dopravy by mě, měla být, by mělo být na železnicích. To je environmentálně daleko příznivější, stříznější, takže my bychom chtěli Evropu propojit environmentálně vstřícným způsobem a na, u tohoto koridoru chci obrátit vaši pozornost na výzvy či překážky, které stále ještě máme. A laskavě prosím, abyste nás podpořili. Takže co potřebujeme, abychom to dotáhli? Tento koridor má 142 projektů, to je, nej, to je vůbec nejvíc. V hodnotě 3, 3 miliard eur. Je to opravdu rozsáhlý projekt, když to tedy sečteme. Co však skutečně potřebujeme? Potřebujeme zlepšení přeshraniční dopravy mezi Španělskem a Francií, zejména pro spojení Barcelony a Montpellier. Zítra bude pracovní skupina, kde se sejdou partneři ze všech stran, ze španělské strany, francouzské strany. Budou vyjednávat, budou se snažit řešit problémy a otázky. All, all, all this Aby se dali tato, aby se dala tato spojení dokončit rychlejším, rychleji. Potřebujeme ovšem další kroky k tomu, abychom to finalizovali. Second, please. Sorry. I think that we are very successful in connection tree. Takže já myslím, že tady to funguje velice dobře, úspěšně Lublana, Zagreb, Budapest a také výrazný pokrok Koper, divača. Vím, že zůstávají některé zásadní otázky. For me, discussion is... Co se mě týče, tak to trvá už asi 30 let od roku 1990. 400 milionů eur bylo vynaloženo na analýzu nákladů a přínosů tohoto spojení. Tisíce stránek byly popsány. Hodnocení. A 20 let se vedla diskuze, jestli to udělat nebo ne. A v konečném důsledku, když padlo rozhodnutí, že přínosy náklady jsou jasné, že přínosy převažují, takže to tedy, že se to udělá, že se to provede. No a dnes, když říkám my, národní eh, vláda Itálie, Francie, 25 dalších členských států. Rozhodlo, čili má to širokou podporu. Já jsem tam byla několikrát. Je lepší to jednou vidět, než čístovky stránek. A včera jsme, otev, jsme zahájili provoz na prvních devíti kilometrech tohoto koridoru. E, smyslem je, aby se snížily ty mezery, ty problémy na té trati. Mohu to ilustrovat nějakými čísly? Um, CO2 and decarbonization, etc. But We are here. National governments agreed. Vlády se dohodly, italská, francouzská vláda se dohodla znovu a pokračuje to dál. Pokud máte jakékoliv dotazy, tak ráda odpovím. Ale myslím, že rychleji se tady postaví hedvábná stezka, než my vybudujeme jeden tunel. Děkuji. A nyní Pat Cox. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, je mi velkým potěšením, že zde dnes mohu být. Vidím tady řadu známých tváří, které jsou tady tady znovu, takže vás zdravím a také srdečně vítám ty, kdo jsou tady poprvé. A chci vám říct, že máte velmi e, důležitý úkol v tomto výboru. Já budu teď hovořit o skandinávsko-středomořském koridoru. Když se podíváte na ty jednotlivá políčka, tak každé to je jeden stát. Je tam Finsko, Dánsko, Německo, Rakousko, Itálie a Malta. A tam nahoře vlevo by ještě bylo Norsko, to je v Evropském hospodářském společenství. Je to eh, opravdu největší koridor 9600 km železnice, 6400 km silnic, 91 těch uzlů, multimodálních uzlů, dva eh, velké přístavy, 45 par, eh, terminálů, městská centra a tak dále. A máme projekty označované FBFL a PBT. T, to jsou důležité tunely. A ještě poslední věc, než přehodím ten slide, když se podíváte na ty jednotlivé regiony, tak tvoří, žije v nich 50 evropské 28, samozřejmě z před Brexitového pohledu. A pokud se to tady stane a 16,8% zaměstnanosti a e, také velký, velký počet HDP. Jediný stát spadající do oblasti soudržnosti je Malta. Pojďme dále. Eh, snažíme se, eh, máme tam nejdelší podvodní tunel, který propoje silnice a železnici, který by měl spojit Dánsko a Německo v délce 18 kilometrů a ten by Eh, odstranil naš největší slabé místo, měl by být dokončen do roku 2028 a náklady se odhadují 7,1 miliardy euro, 40 spolufinancování z EU, to jenom pro tu část železnice. Silniční část budou platit, bude placena z uživatelských poplatků. Toto by vedlo k výraznému snížení délky cesty, bylo by to o 160 km kratší celá ta cesta a časové úspory asi 1,5 hodiny. Vytvořilo by se tím mnohem věť, rychlejší propojení v širší oblasti Kodaně a hamburského regionu. To je důležité pro celý ten makroregion. Někdy, když děláte dopravní projekt, máte takový užší pohled na věc, ale když si vezmete, Podobný projekt v oblasti Malmo, takto, Malmé, to přispělo k dynamickému rozvoji celého tohoto regionu a také to přispělo k dekarbonizaci. Nebo Brennerský tunel, to je také veliký projekt mezi Rakouskem a Itálií a to bylo 900 eh, kilometrů pod eh, úrovní hor. Je to nejdelší tunel na světě a my potřebujeme něco, co by ho nahradilo. Ten projekt by měl být 64 km dlouhý. My jsme dnes vybudovali 109 km z těch 203 km. Máme také ten doprovodný tunel, kde se realizuje hydrologie a geologie a také do budoucna se z toho stane unikový tunel a údržbový tunel. Očekáváme, že ty stavební práce na tunelu budou dokončeny do roku 2023 a máme Eh, tam teď opravdu velké množství strojů, které v nadcházejícím období tam budou pracovat. Dokončeno celé by to mělo být do roku 2028. Náklady 1,7 miliardy euro, tedy respektive 8,7 miliardy euro, spolufinancování EU 2 miliardy euro k dnešnímu datu. Mm, to je tedy to spolufinancování, ten zbytek 30% platí Rakousko, 40% platí Itálie. Výrazně by to navýšilo celou kapacitu, ale hlavně tam jde o změnu způsobu dopravy. Mm, tam přes Brenner přejíždí asi 2,4 milionů kamionů. Má to opravdu negativní dopady na tu oblast, na ty místní obyvatele a obce, takže to by bylo velmi výrazná změna. A já bych chtěl říci, že když jedna tuna jede po železnici, tak eh, to množství CO2 je 21krát menší, než když jede po silnici, takže to je obrovská změna. Ještě bych zmínil, že v rámci našeho koridoru děláme velké inovace, snažíme se získat podněty od expertů, od takzvaných peer groups, také od různých těch skupin, které se zaměřují na to, jak udělat věci ekologičtější a chytřejší. Určitě netváříme se, že v Bruselu to vědí nejlépe, snažíme se mluvit se spoustu lidmi z terénu, snažíme se dělat eh, odborné skupiny vzájemně mezi odborníky a podobně. Také máme eh, další eh, velké skupiny. Jedna se věnuje přístavům, jedna se věnuje městským uzlům. Tam například se věnujeme tématům, jako je car sharing, sdílené užívání vozidel nebo elektrické automobily, elektromobily a dobré urbanistické plánování. Také jsme udělali eh, skupiny pro železnice, to se už konalo třikrát, to je veliká akce, veliké úsilí. A pokud jde o ROTMS, tedy eh, ty systémy řízení dopravy, které by měly se snažit o optimalizaci dopravních toků v Evropě. Rovněž chceme dělat eh, skupiny věnující se ekologickému zadávání veřejných zakázek nebo přepravě osob na železnici. Konečně ještě bych chtěl zmínit, že máme celou řadu mm, struktur zprávy a řízení, ale Shodli jsme se na tom, že je potřeba včas věci konzultovat s veřejností, musíme respektovat hůty. Máme pravidelná jednání se zainteresovanými subjekty. Třeba starostové eh, od Innsbrucku až po Bolcano. Já s každým jednotlivým starostou se sejdu minimálně jednou za rok, eh, kde ovšem se s nimi bavíme Máme také takzvané dny otevřených dveří v tunelu v Brenneru a tam jsme měli letos až 200 tisíc lidí se na to přišlo podívat. My totiž zastáváme názor, že otevřené dveře znamenají otevřenou mysl. Děkuji. Děkuji. Pane Cox? Za poskytnutí všech informací o tomto středomorském koridoru, eh, skandinávsko-středomorském tedy, a nyní začneme klást otázky, včetně těch um, ožehavých. Paní Taylor, máte slovo? Děkuji, děkuji srdečně. Já mám otázku na pana Coxe. Děkuji, děkuji za tu prezentaci, pane Coxy. Já jsem ráda, že dochází k pokroku a děkuji také za vášnivost, se kterou jste právě hovořil o brenerském průsmyku. Sám říkáte, že nemáme další jiné alternativy. A musím říci, že já jsem z tohoto regionu a musím říct, že v tuto chvíli už mám pocit, že opravdu toho času nemáme moc. A právě proto se vás ptám dva celých milionů kamionů, které cestují každý den nebo za, za rok přes Brennerský průsmyk mezi Německem a Itálií. Hovoříme tady o investicích ve výši mnoha miliard euro, která ale bude umožňovat přesun eh, na, jaksi k jinému způsobu dopravy, například na železnici. A teď se ptám, jak tedy budeme postupovat, nebo Existuje v tuto chvíli nějaký pracovní program s nějakými milníky časovými, o kterých můžeme s naší veřejností hovořit a jsme schopni vypočítat také, kolik bude stát tato administrativní zátěž, to znamená vůbec ta spoždění z důvodu různých technických požadavků. Podívejte se, můj region je velmi závislý na tom, jakým způsobem se bude rozvíjet infrastruktura a přístupové cesty i z jiných zemí. Samozřejmě, nerozumíte mi špatně, my nemůžeme nikoho přimět k ničemu, ale hovoříme o penězích daňových poplatníků. A pokud nezajistíme žádnou koordinaci, tak eh, nás to nebude stát jenom další peníze daňových poplatníků, ale také naší vlastní důvěryhodnost. A právě proto se ptám, zdali jste se zde poučili do nového víceletého finančního rámce. Děkuji, děkuji mnohokrát. Prosím vás, řiďte se své řečnické doby, všichni máte minutu 30. A kromě toho máme už trošičku sklus, že pane Danielsone. Jo. Děkuji, děkuji, děkuji vám všem za vaši prezentaci. Mám obecnou otázku na vás, na všechny mohli, pokud by vás někdo požádal o jednu radu, jednu radu, pokud byste chtěli dát dalšímu komisaři jednu radu, jednu eh, radu pro nás, to znamená, pokud bychom chtěli, abychom té, té sítě opravdu dokončili a dokončili ty projekty do roku 2020. Pane Koxi, a poté, co se týče ještě koridorů Skandinávie, Středozemí, jak jistě víte, tak podél všech těchto koridorů potřebujeme regionální spolupráci, bez níž bychom nemohli ty koridory dokončit. A to samozřejmě se týká i této sítě. Takže já myslím například na tu síť Drink, což je vlastně spolupráce, spolupráce místních úřadů z Hamburgu až do Osla, díky níž se vlastně má dokončit ten koridor. A když já jsem se setkala se zástupci této organizace, tak říkají, nebo ti zástupci říkají, že mají stále jaksi problém s komunikací, eh, s komunikací mezi nimi a vládou a zúčastněnými dalšími stranami. Takže co si o to myslíte? Je to pravda? pravda? Vidíte to také tak? A e, co si myslíte? Máme tedy více zatlačit na místní orgány a na vládní e, orgány, aby se to vyřešilo? Děkuji. Další řečník. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych v první řadě rád poděkoval za projevy všech řečníků. Myslím si, že to bylo takové společné zamyšlení. Co se týče těch koridorů, tak tyto koridory jsou asi tím, co nejvíce nebo nejjasněji ukazuje možnosti, které Evropa může mít. A proto chceme, a my chceme jeden společný prostor, protože se hovoří o tom, že eh, vlastně z těchto koridorů budou mít prospěch pouze ty země, které, přes které tyto pro, projekty nebo koridory jedou. Tak eh, mm, můžeme říci, já nevím, že Kantábrie bude mít prostě výhodu takovou, Valencie bude mít takovou výhodu, ale ne, ne, ne, ne, jsou to i, jsou to i ty okrajové regiony, ty eh, regiony, které neleží přímo Eh, poblíž toho koridoru, koridoru včetně tedy regionu Rioja ve Španělsku. Eh, teď všichni víme, eh, jakým způsobem v podstatě zále, nebo jak je důležité, abychom měli včas zboží, které chceme mít. Co se týče těch nejvzdálenějších regionů, tak se ptám, ve chvíli, kdy my vlastně umožníme lepší propojení i s těmi vzdálenějšími a nejvzdálenějšími regiony, no tak jim umožníme v podstatě další rozvoj. A to si myslím, že by mělo být zodpovědností všech nás. A právě proto vám děkuji, jsem velmi rád, že vy si to uvědomíte a my i my si uvědomujeme důležitost právě těchto koridorů a této společné infrastruktury. Pani Deparné, Zelené. Děkuji. Děkuji. Děkuji za to, že se zaměřujeme na tu přeshraniční spolupráci. To je přesně také to, na co se zaměřujeme a chceme zaměřovat i my. A jde tady také o proces dekarbonizace, který jste všichni zmínili. Ale mám specifickou otázku na pana Jensena. Na těch vašich grafikách jsme viděli spoustu malinkých letadílek. Podívejte se, já jsem u toho trošičku polikala jako zelená a teď se ptám, E, jaký podíl by tedy podíl i do budoucnosti měla podle vás mít letecká doprava? A nebo e, jak vy vnímáte právě leteckou dopravu v souvislosti s tou multimodální dopravou. Neměli bychom se víc trošičku zaměřit více na železnici, protože ono to u letišť to vždycky vypadá ze začátku, že to bude možná jednodušší, ale možná, že to úplně není dobré pro klima. Takže ve chvíli, kdy hovoříme o multimodální dopravě, tak bych chtěla, abyste se k tomu také vyjádřila. Dále jsem se chtěla zeptat na ty vnitřní vodní cesty i prostřednictvím vlastně těch klimatických změn si myslím, že by bylo dobré, kdybychom se dále posouvali více tedy k těm eh, způsobem dopravy, které v podstatě nebudou vést k většímu vysušování. To je tedy otázka na, paní, na pana Vojciechovského. A chtěla bych vědět i co se týče Stuttgart, regiony Stuttgart-Ulm, tak ano, tady dochází eh, k přepravě eh, zboží a já bych chtěla vědět něco tedy více, co se chystá v tomto regionu. A co říkal pan Cox, intermodalita. Tady samozřejmě ty struktury v jednotlivých členských státech jsou odlišné. A teď chci vědět, jakým způsobem tady eh, budete jednat i v souvislosti s dekarbonizací a co se týče paní eh, Radičové a analýzy eh, o výnosech a nákladech. Chci vědět, jak, s jakým rozpočtem celkově počítáte na váš projekt. Děkuji. Snažte se prosím dodržovat řečnický čas, aby se na všechny dostalo. Paní Lešente. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Obracím se na paní Radičovou. Ten střemorský koridor je hlavní osou z východ-západ, pokud jde o TNT, na jih od Alp. A měl by to být multimodální komplex vlastně propojení východní Evropy se střední Evropou, eh, s centrem, včetně některých citlivých oblastí, jako jsou Pyreneje Alpy. A vy jste řekla před několika minutami, že bohužel jsme stěží pokročili. E, nastal rozmach silniční dopravy, to, to se zdvojnásobila za 30 let, a o to více upadl železniční sektor, například ve Francii. Například Perpignan Rangis, tento, eh, tato trasa byla úplně zrušena a o 25 tisíc kamionů máme na silnicích navíc. Takže smyslem bylo snížit těžké automobily na silnicích, stal se pravý opak. Navzdory stovkám milionů vynaložených prostředků. Děkuji. Děkuji. A nyní trochu rychleji, pane Rike. Děkuji, paní předsedkyně. Stručně. I, takže já vítám čtyři koordinátory, chci se jich zeptat, zda sledují to, co se objevilo v, kom, na, v komisi Nová směrnice, takzvané smart uh, sítě TNT, které mají zjednodušit formality a správní postupy a náklady a spoždění a tak dále. Přijde vám to zajímavé? Máte k tomu nějaké poznámky? na pana Pat Coxe. Ten brenerský průsmyk. Jak to vypadá z německé strany? Máte pocit, že nedávná prohlášení kancelářsky o těch investicích do železniční opravy, eh, dopravy nějakým způsobem odblokuje z německé strany ten brenerský průsmyk? A paní Radičová, poslední otázka. Co, si, co soudíte o Lyon-Turín, o této uh, ose, trase, ne tom díle samotném, ale jak to vypadá s těmi 80 kilometry. Pan Liberacký? Thank you very much, Madam Chair. Maybe... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve několik obecných poznámek. Chtěl bych říci, že každé jedno procento nárůstu HDP vyžaduje více dopravy. Je to pravda, že každé vylepšení dopravy zvyšuje možnosti růstu. Bez dopravy nemůžeme mít růst. Druhá velmi důležitá věc je triáda. To jsou transevropské sítě, které propojují evropské nástroje a koridory a měli bychom to opakovat zas a znovu. A teď ještě k paní Jensen. Chci říci, že já jsem váš starý přítel, abych tak řekl. Co si myslíte o začlenění řeky Odry do tohoto regionu? Protože ta zatím byla úplně stranou. A druhá věc, co si myslíte o možnosti regulace, eh, mít inteligentní dopravní systémy podél koridorů. Pokud jde o ten koridor, který koordinuje právě Anna Elizabeta Jensen, musím říct, že je velmi, velmi úspěšný. 400 kilometrů v tom koridoru je přímo v mém okrsku, takže já vím, jakou odvádíte práci. Děkuji, pan Rybalsky a pan Gasa Amos, nebo paní, promiňte. Jasně. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji vám všem, děkuji vám všem za vaše prezentace. V první řadě bych ráda poděkovala paní Radičovi za to, že tady hovoříme o tom prioritním středozemním koridoru se Zaragozou. Já jsem velmi ráda, že vy, stejně jako Evropská komise, vidíte, jak důležité je právě tato osa důležitá, to znamená propojení mezi Severním mořem a Středozemím, protože Španělsko je samozřejmě bezprostřední sousední zemí s eh, africkým kontinentem. To znamená, děkuji, děkuji mnohokrát a chci říci, že v každém případě my jsme připraveni vám pomoci s čímkoliv budete potřebovat, protože víme, že jde opravdu o velmi velký až titánský úkol. Nicméně ráda bych řekla něco k tomu, co říkal váš kolega Siky tady na tomto výboru a co považuji za zcela zásadní. Pan Siky hovořil o tom, jak je důležité, podívat se na to, jak lépe zaintegrovat a přitáhnout nové investice zvenku do těchto sítí TNT. To znamená, je třeba se podívat na to, kde můžeme aktivovat nové fondy a jakým způsobem do tohoto projektu vlastně zaintegrovat ještě nové investory. A kromě toho bych ještě naposledy ráda řekla, že je velmi důležité, abychom pokračovali ve vyjednávání o nařízení o racionalizaci dokončení celoevropských sítí. V roce 2019 Evropa odsouhlasila, Evropská unie odsouhlasila velmi důležitý dokument, který počítá se s zřízením jedné kontaktní osoby pro všechny eh, společné koridory. Paní Bilbao, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát také za všechny vaše přednášky. Velmi stručně budu hovořit a mám pár otázek na vás, na koordinátory. My jsme si vyslechli všechny koordinátory a chci se zeptat, vy sami se tomu konkrétně věnujete. Hovořili jste všichni o problematice přeshraničních regionů a chci vědět, které, které ty přeshraniční úseky jsou vyřešené. Žádný, žádný. Já jsem z Baskicka, kde vlastně my neustále řešíme problémy francouzsko-španělské španělského pohraničí. A já se ptám, co můžeme udělat pro to, abychom donutili státy, aby se opravdu drželi těch stanovených lhů? Teď už tady máme plány z roku 2013. Evropský účetní dvůr připravil studii a zprávu, ve které zcela jasně identifikuje prostě ty překážky a nedostatky. To znamená, že my víme, kde ty problémy jsou. Z toho důvodu se koherentně ty projekty nerozvíjejí. Těch kamionů na silnicích je stále více více a více a potom na, při, právě v tom pohraničí je těch emisí CO2 stále více a více. Co si myslíte vy jako koordinátoři? Podaří se nám vůbec někdy nějaký projekt dokončit zavčasu? Vy si myslíte, že budeme moci počítat s novými projekty, aniž bychom ukončili projekty, které jsme začali, některé z nich už v roce 1994. Jak vám můžeme pomoci? Protože Podívejte se, členské státy nevykonávají, neprovádějí projekty tak, jak mají. A proto Greta Thunberg, vůdkyně celosvětového hnutí, odsuzuje, odsuzuje šéfy vlád a států, protože vidí, že se neplní úkoly, které, ke, kterým jsme se zavázali. Těch kamionů je stále více a více. A já vás vyzývám k tomu, abyste prostě zcela jasně, otevřeně, veřejně řekli, že členské státy neplní své úkoly. Si... Paní Bilbao, skoro minuta a půl. Pan Fidanca. Spolehám se, že zvládnete minut, to za minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se čtyři eh, věci stručně. Jednak paní Radičová definovala příběh Torino, Lyon jako nekonečný příběh a já musím říct, že jsem rád, že konečně po těch neakceptovaných prodlevách se vydáváme na správnou cestu. Včera tam se otevřel ten první úsek, jak jste zmiňovala, ale pokud jde Turín, o Turín, Lyon a také Brenner, obracím se na pana Koxe, co může udělat nová komise, aby vám pomohla urychlit ty doby práce? Druhá věc, CEF, to je velmi důležitý mechanismus, který ukázal, že může fungovat, ale bylo by možná lepší ten fond začít koordinovat i s jinými fondy, mm, s jinými zdroji, které by se daly používat na místní úrovni. Třetí, čtvrtá otázka společně. Vy jste tady, pane Vojčechovské, a pane Koxy, každý zmínil téma alternativních paliv. Já jsem byl koordinátor pro směrnici ARIF, takže velmi dobře znám tu uh, problematiku. Chci se zeptat, co bychom mohli udělat na to, proto abychom zvýšili investice do těchto důležitých pilířů, abychom zajistili, že naše koridory budou bezpečnější a udržitelnější. Děkuji. Děkuji. Pan Green. Děkuji. Děkuji vám za velmi zajímavé prezentace. Zajímavé, že jste tam zmiňovali i, i dekarbonizaci, ale abychom skutečně splnili pařížské dohody, musíme dekarbonizovat celý sektor dopravy. Bohužel tu nám nezní e, do sluchátek správný překlad. Francouzská kabina, už jste se napojili? Dobře. Mám začít od začátku, ano. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za velmi zajímavou prezentaci. Děkuji, že jste zmínili tuto nezbytnost dekarbonizace, ale abychom splnili pařížské dohody, potřebujeme plně oduhlíkovat tuto dopravu v Evropské unii. Z vaší zkušenosti se vás tedy táží, jaké jsou hlavní překážky. Děkuji, to bylo jasné a stručné. Pan Etienne, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, drazí kolegové, kolegyně, jenom stručná otázka na Pet Coxe, jakožto liberál severního Německa. bych byl skutečně rád, kdyby se z, z toho eh, brněnského průsmyku a tak dále, by se z toho dala, stala realita, že bychom měli spojení až do Hamburku, to je důležité i pro Skandinávii. Problém eh, na té brenerské straně je v tom, že ty německé postupy nejsou prostě dost rychlé oproti postupům v jiných zemích. Takže co soudíte, že bychom mohli dělat na to, abychom tyto projekty urychlili? Děkuji, paní Rodriguez. Děkuji, paní předsedkyně. I já gratuluji všem koordinátorům za jejich prezentace. Já mám dvě otázky obecného charakteru a potom mám ještě dvě specifické otázky týkající se středozemního koridoru. Co se týče těch prvních otázek, jak vnímáte to, že v projektu ta hedvábná stezka může v podstatě ovlivnit strukturu těch korodorů a jakým způsobem by se tady mohly změnit. Za druhé, pokud tady jsem si ta čísla zapsala správně, tak hovoříme o 3 miliardách euro na ten středozemní koridor. A co se týče eh, Dánsko norského koridoru, tak tady máme 7 miliard. A co to znamená, že tady budeme mít ty koridory první a druhé třídy, protože Například u toho středozemního koridoru máme některá řešení, která to mají všechno zlevnit, nebo například tady máme úseky s maximální rychlostí 180 kmh a proto se ptám, co to vlastně znamená. Potřebovali bychom vlastně vědět, jaké jsou požadavky nebo co je třeba splnit. A říkám to, protože co se týče toho středozemního koridoru a těch třetích nití, tak tady vlastně my jsme, nebo eh, španělská vláda eh, ukázala nebo dokázala, že jsou tady možná jiná řešení, prostřednictvím níž by maximální rychlost mohla být navýšena až na 220 kmh. A proto se ptám, Eh, pokud vy tedy souhlasíte s tím, že ty, pokud byste souhlasila s tím, že průkazné materiály jsou objektivní, tak jak by se tedy dalo toto ještě eh, vyřešit a jak by bylo možné využít těch takzvaných třetích nití? List, Thank you. Prosím jste, eh, jako první seznamu teď, takže mám jeden stručný dotaz na Elizabeth Jensen usnesení 2016 o zlepšení konektivity dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě parlament zúraznil význam um, toho přístavu v Rijece a vyzval komisi, aby zajistila, že tento přístav je napojený na um, ehm, balský, balský jaderský koridor. Je to koridor, který propojuje severní jaderskou oblast s baltskými přístavy a přitom prochází důležitými trhy Rakouskem, Slovenskem, Českou republikou a Polskem. V rámci tohoto spojení eh, kdy dojde k revizi TNT? Zohlední se tu doporučení parlamentu, aby se zajistilo, že ten přístav v Rijece má stejný statut jako další severní eh, eh, jaderské eh, přístavy, jako Trieste, Terst. A Rijeka je nebo spojena pouze s těm balck, těmi balckými přístavy. Děkuji vás za vaše poselství. Takže má paní Teller na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, ráda omluvila pana kolegu Giuseppa Miláce, který tady zde nemůže být, ale chce eh, položit jednu otázku a proto budu hovořit anglicky, protože neumím italsky. The, um, Prostřednictvím TNT Evropská unie chce budovat účinnou dopravní infrastrukturní síť, Ovšem jsou tu některé periferní oblasti, které jsou stále ještě vynechány. Z těchto plánů jsou to takové regiony jako jich Itálie, tam pořád ještě je, jsou určitá za, zaostalost, a negativně ovlivňuje ekonomiku a, a e, míru začlenování, což je jedna z věcí, kterou jde v TNT. Takže máte nějaké návrhy na změnu tohoto kurzu? Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Paní Novák. Hvala za besedo. Večkrat <clears throat> oziroma dvakrat ste omenili, da gresta dva koridorja tudi čez Děkuji, paní předsedkyně. Dvakrát tady zaznělo, že ty koridory přechází přes Slovinsko Koper. Koper je velmi důležitý. Slovinsko je transitní země z východu na západ. My jsme vybudovali výborné dálnice, ale nyní máme prostě příliš mnoho kamionů na silnicích a potřebujeme železnice. Ale ve Slovinsku bohužel máme pocit, že všechno to jde příliš pomalu. Chci se tady zeptat, eh, myslíte si, že pracujete dostatečně rychle na spolupráci se slovinskou vládou, pokud je o budování železničních koridorů přes Slovinsko? A pokud jde o financování, tak eh, budou tyto prostředky k dispozici i v dalším finančním výhledu? Děkuji, paní Valo. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, zdravím všechny. Neapol a Salerno jsou dvě města v kampánii neboli na jihu Itálie. V Neapoli se velmi na nás dopadá železnič, osobní a nákladní doprava v, na letišti a v přístavu. Takže mě velice zajímá ten skandinávsko-středomořský koridor. A potom, ne zase tak daleko od nás, se nachází město Salerno a to má strategický význam pro eh, regionální oblast. A já se teď ptám pana Kokse, Nemyslíte si, že by kampánie měla mít ještě další alternativní přístav kromě Neapole, protože e, máme v neapolském letišti také obrovský počet transitní dopravy, kteří, lidé, kteří odlétají a přilétají. Nemyslíte si, že by bylo možná vhodné tedy povýšit letiště a přístav v Salernu minimálně na to, aby měl význam na národní úrovni. A potom se ještě ptát, jak by se mohl vyvíjet skandinávsko-středomorský koridor s ohledem na ty strukturální aspekty. Děkuji. Děkuji za všechny vaše otázky, byly jich spoustu. Já mám sama dvě. Takže teď mluvím za sebe. Mám tu takový malý problém, protože se nám říká, že koridory jsou to od toho, abychom, eh, aby ta doprava byla eh, plynnější, plynulejší, abychom mohli z jednoho hlavního města do druhého, abychom se mohli pohybovat. No ale má otázka je, eh, koordinujete mezi sebou? Pracujete i mezi sebou, koordinují koordinátoři? Není to náhodou nedostatek koordinace koordinátorů, jak jsme na tom v roce 2019? Paříž, Berlín, těžko bez letadla, nebo eh, že by to byl noční vlak. Vůbec tu nevidím takovou možnost. Takže určitě to není otázka poptávky, protože lidé určitě chtějí cestovat do jiných zemí vlakem, zejména nočním vlakem. Ale pak se podívám na jízdní řád a vidím, že Paříž, Berlín no, prostě nel, nelze vlakem, protože noční vlak není. Je to otázka klimatu a otázka mé peněženky, tak musíme najít nějaké řešení, ne? A když se podíváme na tu mapu, tak bychom měli mít možnost jet všude co nejméně znečišťujícím způsobem. Vlakem to by to bylo opravdu hezké. Takže nepotřebujete náhodou trošku pomoc, nějakého dalšího koordinátora, který probudí hlavy státu a vlád, aby se řeklo, že takhle už to opravdu nejde, že musíme mít koordinovanou síť. Takže to je první otázka. Druhá otázka, ti, kdo mě znají, víš, že mám trošku problém s velkým projektem Lyon Turin. Mě by zajímalo, jak si na tom stojíme. Můžete uvést částky evropského financování, které byly připsány ta, na tento projekt? A co z toho bylo už vynaloženo? Proč? Takže když děláme tunel, já jsem četla všechny ty studie, těch, kdo to podporují, kdo jsou proti. Většinou to končí v roce 32. Teď je rok 2019. Když on to je hezké, budeme čekat opravdu už do roku 2032? Já myslím, že ne. Takže nepotřebují koridory náhodou skutečně velkou investiční pobídku a nejste náhodou nejlepší spojenci k tomu, byste řekli, pro dopravu i pro pasažery tohle potřebujeme, měli bychom pracovat ruku v ruce, aby se tato linie skutečně dala do pohybu. Já myslím, že ano. A poslední dotaz Vracím se k otázce pana Rikeho. Eh, co se týče těch, té inteligentní TNT, eh, můžete nám k tomu skutečně připojit, tady podporuji pana Rikeho, tady nějaké, dá k tomu nějaké další informace? To je ten návrh komise. Takže čtyři minuty za každého, prosím. Et si on commençait par vous, monsieur Pacox? Kdybychom začali vámi, pane Pat Cox. Ça va, merci beaucoup. Il y en a beaucoup dans... Ano, je to hodně, takže si musím mezi těmi otázkami vybrat. Let me start, if I could, with the questions from Frau... Mohu-li, tak bych tedy nejprve zareagovala tu otázku, zda tam jsou nějaké konkrétní byrokratické překážky. Ano, je to v tak, eh, abych uvedl nějaký příklad, je prakticky nemožné v rámci regionálních a národních hranic v mém koridoru, hlavně v oblasti Brenneru, se shodnout na společné sazbě mítného pro kamiony. Bylo by úžasné, kdybychom něco takového mohli vyjednat a třeba mít i pomoc Evropského parlamentu. Druhá věc, my velmi Často hovoříme eh, s rakouskými přáteli o tom, že tam je nízká spotřební daň na palivo pro nákladní vozy v Rakousku a to vede k tomu, že do oblasti Brenneru přijíždí velké množství nákladních vozů jenom také proto, aby si tam načepovali palivo. To je ale rakouské rozhodnutí, ne evropské. My Eh, musíme mít větší investice do terminálů, terminálů na silnici a terminálů na železnici eh, a také tam mít ty prostory, kde se budou překládat kamiony na železnice. Nebudu vás už nudit s těmi detaily, ale je toho opravdu hodně. Pokud jde o milníky, tak máme milníky, jsou pro nás velmi důležité dokončit 109 kilometrů, to není jednoduché a já doufám, že do roku 2023 nebo začátkem roku 2024 dokončíme eh, ty základní stavební práce na celou délku tunelu a následně proběhne ten fitting, to co další eh, to eh, vybavení tunelu. Pokud jde o signalizaci mezi Rakouskem a Itálií, signalizační systém v tunelu, tak my potřebujeme specifický systém pro ten tunel. Zase to bude vyžadovat, aby hodně chytrých hlav se dalo dohromady. Potřebujeme, aby na to byl jednotný přístup a k tomu potřebujeme i hodně peněz. Tak, jak, co bych řekl eh, nové komisi? Dvě věci. Jednak, měli byste klást důraz na každý velký projekt, aby tam byla prováděcí směrnice, protože to dává více síly Evropské unii. Jsou tam stanoveny ty milníky, jsou tam stanoveny požadavky na podávání zpráv, jsou tam stanoveny požadavky na koordinační pracovní plány a je tam povinnost nést odpovědnost. Něco z toho máme, ale nemáme jich dost. Každý velký projev by měl mít takovou prováděcí směrnici. Druhá věc, dekarbonizace, to tady zaznělo mnohokrát. Eh, můj vlastní názor je, že měli bychom nové komisi říct, že potřebujeme opravdu zásadní, jednoznačnou radikální změnu. Jestli chceme něco změnit, tak pomalé změny nestačí. A musí to jasně vyjít z nejvyšších míst, aby to bylo takto řečeno. Já to vidím takto. Čím pravděpodobnější je přechod na elektromobily, kde je veliký potenciál, tak tím se bude zvyšovat poptávka po elektřině, aby byla vyráběna z obnovitelných zdrojů, eh, aby se upouštělo od uhlí, hnědého uhlí a v případě Německa se teď odstupuje od jade, o jádra. To bude všechno vyžadovat velikou transformaci, pokud jde o výrobu energií. Nemůžeme tedy myslet si, že zabudujeme, eh, budeme mm, přetvářet dopravu za stávající energetické struktury. To prostě nejde. Takže TNT, doprava, energie, digitální aspekty, to všechno musíme propojit, dát to dohromady a možná komise by měla zapracovat na tom, aby se to všechno lépe propojilo. To je to, co potřebujeme. Ehm, já si myslím, že dobře, ty inteligentní aspekty, to je také velmi důležité. Uvedu příklad. Minulý týden jsem několik dnů strávil ve Stockholmu, kde jsem eh, vyslechl si zajímavé prezentace od těch lidí, kteří dělají ty koncepční analýzy ve Švédsku. A mm, Teď eh, otázka je, jak to uděláme s těmi digitálními aspekty. Já jsem viděl úžasný příklad ve Stockholmu. Tam není žádný regulatorní rámec, není tam legislativa, ale oni tam dali digitální kontrolu na rychlostní limity na vně té oblasti. A to jsou prostě věci, které fungují. Musíme se naučit chytře, jak být chytří a naopak. Děkuji. Děkuji vám, pane Pat Cox. A paní Radičová, prosím, čtyři minuty. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já vám děkuji za to, že jste nás vyslechli. Děkuji vám za vaše komentáře i dotazy. Já se pokusím odpovědět na to, na co mohu odpovědět. První věc, co bych eh, doporučila Evropské evropskému komisaři. Vlády vždy ve svých rukou mají nějakou možnost regulace a vyvíjení tlaku na společnost, aby se posunula třeba více ekologickým směrem. Jestliže tedy chceme mít méně uhlíku, chceme dekarbonizaci, pokud to skutečně myslíme vážně a chceme mít zelenou Evropu, tak bychom měli nalézt způsob, jak podpořit železniční dopravu oproti dálniční dopravě. Jinými slovy řečeno, když si porovnáme rychlost, cenu a environmentální dopady, tak vítězem je ten, kdo má kompatibilní rychlost, nižší cenu a lepší E, ekologické výsledky. A toto je něco, co komise může projednávat s vládami a já myslím, že to bude projednávat s národními vládami. Jak změnit prioritu dálnic s ohledem na jejich cenu a také rychlost. A jak více podpořit železnice jak zajistit, že železnice budou více konkurenceschopné a srovnatelné s dálnicemi, protože v současné době železnice jsou dražší, pomalejší a to propojení tam zatím není. To jsou z mého pohledu tedy priority. Potom druhá věc. nemůžeme nic dělat, dělat nic jiného, než dávat nějaké rady národním vládám. Nebo respektive kladně je motivovat k tomu, aby se více zapojili do propojování koridorů. Protože, jak víte, nejde tady jenom o kompetence, ale také o finance a je to tak, že 50 spolufinancování jde z EU zdrojů a ta další část to je e, na bedrech národní vlády. Jestliže tam tedy není příspěvek nebo úsilí na straně národní vlády, tak my nemáme možnost koridor budovat. Taková je realita. Vy jste tady uváděli některé konkrétní propojení, zmiňovali jste Jižní Itálii a podobně. Ano, já to chápu, ale tohle je úkol národní vlády a regionální samozprávy. Omlouvám se. So this is not the task. Čili toto není úloha a cíl koridoru ale co můžeme udělat, a to je také situace v případě Francie a dalších zemí, je otevřená podpora pro přístupové cesty do koridoru, tedy zapojit více regionů. Efekt těch koridorů je vyšší a tohle je něco, co skutečně můžeme udělat. A teoreticky tam potom nejsou překážky pro to, abychom využili evropské zdroje a vybudovali přístupové cesty krok za krokem tam, kde to dává smysl. Jestliže tedy je tam otazník na straně Francie, jak využívat ten koridor nebo nevyužívat a jiné země, tak opravdu to závisí také na těch přístupových cestách ale politicky to je otevřené, aby se to dělalo, protože jinak by to ani nedávalo smysl. Konečně, eh, poslední věc. Ano, vím, paní předsedkyně, to chápu to, co říkáte. Ano, je to tak, že někteří lidé se staví velmi kriticky k tunelu Lyon-Turino a také jsou tam velcí zastánci tohoto projektu. Pokud by tomu tak nebylo, tak bychom nebyli v této fázi budování koridoru. Já jsem ve své pozici jeden rok, já jsem si prostudovala celou historii tam těch sporů a diskusí a zopakuji jenom jednu důležitou věc. A to sice je tady rozhodnutí národní vlády na italské straně, na francouzské straně, máme rozhodnutí ze strany parlamentu, národního schromáždění, regionálního schromáždění, padlo rozhodnutí Evropské rady, takže z mého pohledu jako evropské koordinátorky já nemám žádné právo, abych rozporovala rozhodnutí příslušných zástupců vlád. Nemám k tomu žádné právo. Moje pozice je tedy taková, že já musím naplnit tato rozhodnutí, musím se držet těch cílů a snažit se to dělat co nejlépe a snažit se tlačit na realizaci již odsouhlaseného projektu na základě prostředků, které pro tento projekt byly vyčleněny. Konečně bych, pokud jde o podíl všech prostředků z koridoru na projekt Lyon Turino, tak um, ona taková odpověď ani není. Vy eh, se mě ptáte na celkový vyčleněný rozpočet, jak víte, 8,6 miliardy, ale máme tady různé části toho koridoru, které se dělají z různých těch rozpočtových období, čili jsou tam rozdíly ale měla bych zdůraznit jednu věc. Kdo ví, možná jsme blízko další hospodářské krize. Já jsem byla premiérka během poslední krize 2008 90 a to se všechno okamžitě změnilo. Já tedy nemohu odpovědně odpovědět na to, jak bude vypadat rozpočet. Je to na vás. Vy rozhodnete o rozpočtu. Evropská rada rozhodne o rozpočtu. Navíc, jestliže nastane hospodářská krize, já doufám, že ne příliš hluboká krize, všechno bude jinak a budeme znovu hovořit o tom, jak pokračovat práci na koridorech. Stejně jak tomu bylo v letech 2008-2010. Všechno bylo najednou zcela jinak. Děkuji. Děkuji za vaše odpovědi. Takže Možná ty specifičtější otázky týkající se Rína. Ano, uvědomujeme si, ty problémy na Rýnu, hlavně z důvodu nedostatku vody. A jistě víte, že německé ministerstvo má svůj plán na prohloubení dna Rýna. Ano, měli jsme tam tu trasu mezi Koblencem a Liefesheinem, ale teď samozřejmě je třeba si v tuto chvíli mm, položit tu otázku, jak vlastně provést tu analýzu nákladů a výnosů. Máme tady potom ještě tu trasu Stuttgart-Ulm, to je ten jiný eh, koridor. No se ptá paní Kalapajse. Co se týče alternativních paliv, na co se ptal kolega, ano, ano, máme specifický projekt, za kterým stojí INEA. Jde o využití nového financování na tyto alternativní, na tato alternativní paliva a nová zařízení. Takže to je něco, co už se děje. Obecné otázky týkající se ekonomických eh, výnosů, zisku, to je vždycky problém s infrastrukturou, že vlastně velmi má ty, v podstatě ty pozitivní externality jsou velmi málo viditelné. To znamená, ano, my vycházíme z toho, že to chceme postavit, chceme to postavit, ale jak tedy poukázat na ty výhody. To znamená, hovoříme tady o efektech neukončení. To znamená, hovoříme tady o nějakých plánech, o časovém harmonogramu. Tady jsme se dohodli, že to musí být hotové do roku 2030. Pokud by to nebylo, tak musíme počítat se ztrátou ve výši až 1,6 HDP. To je v podstatě další způsob, jakým se tím můžeme e, zabývat. Paní Garcia Muñoz se ptala na otázku, která se týkala toho, jak získat a přilákat více soukromých prostředků, protože tady bychom potřebovali jaksi plán ziskovosti nebo v podstatě plán eh, příjmů a ve chvíli, kdy vy chcete přilákat někoho, tak musíte mít nějaký business plán, který bude pro něj atraktivní, na němž budete moci zcela jasně ukázat, jaká eh, nebo kdy ta bude generovat zisky. Takže to je u takovýchto projektů dost složité. To je také velmi důležitá otázka i pro vás jako poslance, jak najít rovnováhu mezi různými způsoby dopravy, protože chceme vlastně přinést tu eh, dopravní, dopravu hlavně ze silnice na železnici. Hovořil o tom i kolega Cox. Teďka, když vlastně bychom postupovali jako Švýcaři, to znamená, že byste zlevnili železnici, tak by se zdražila silnice. To je jediný způsob, jak tak učinit. To znamená, to je internalizace negativních externalit. To je v podstatě jediný možný postup na všech úrovních. Hodně otázek, které se týkají toho, proč se vlastně nezabýváme otázkou periferních regionů a nejvzdálenějších regionů, no protože když se na to podíváme, tak tady máme projekty, které v podstatě nejsou vůbec eh, jaksi do budoucna ziskové, což ale neznamená, že by neměly být dále podporovány. Máme ty takzvané key KPI, KPIs, Key Performance Indicators. A tady je třeba se podívat v podstatě na to, jak některé v podstatě některá zúžení na jedné straně můžou vést ke zlepšení na straně druhé. Ano, říká se, podívejte se, když u některých těch eh, projektů. Když by se udělalo něco tady, tak by to mělo velký přínos na druhé straně hranice. A to je třeba si uvědomit. Eh, dále otázka, jestli se tedy domlouváme přeshraničně, jestli společně eh, přeshraničně koordinujeme. Ano, ano, činíme tak, hodně se setkáváme, vyměňujeme si informace a pan Daniel se ptal, jaká, jaké doporučení, jakou radu bychom dali nové paní komisařce, novému panu komisaři. Ano, buďte viditelnější, eh, tlačte na peníze a podívejme se také na otázky týkající se kondicionality a potom, ještě jak říkají Číňané, pokud se chcete rozvíjet, rozvíjejte infrastrukturu. Děkuji. Děkuji vám. A poslední přispěvatel. Prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji vám. Já se omezím na tři základní otázky. Jedna souvisí s tím, co řekl pan Danielsen, co říct komisaři. Já bych řekla, že je důležité zaměřit se na peníze, potřebujeme všechny finance, které můžeme získat, aby ten projekt doběhl do roku 30. Musíme být schopni rozšířit ty fondy, protože jinak nedosáhneme toho přesunu na železnici, pokud nebudeme mít nějaké finance i z evropského rozpočtu. To je nezbytně nutné. A pak je tu otázka inteligentních TNT. Vidím velký zájem ze strany členských států, které e, navštěvuji. Znamená, musíme jim pomoci, aby byly eh, e, efektivněji schopné budovat projekty, k tomu potřebujeme méně byrokracie, méně byrokracie přes e, hranice. Takže to je opravdu důležité. E, několik z vás se ptá na rozšíření koridoru. Byla to otázka e, Rieky v Chorvatsku. A dále švédské přístavy, které jsou spojeny s polským na tom balsko-jaderském koridoru. Proč? To mi ukazuje, že na tom konceptu něco je. Je zajímavé být součástí toho. Souvisí to tedy s revizí TNT. To je do 2023. Ale asi se to snad urychlí. což je dobré s ohledem na finanční perspektivy. Doufám, že to posuneme, přiblížíme a uvidíme, jak se to pak do budoucna sformuluje. A bylo hodně projektů, kde můžou být ještě nějaké problémy, musíme tomu samozřejmě bedlivě naslouchat. S tím, že poslední věc, kterou si zmínit, je otázka toho takzvaného greeningu. Eh, bylo to zmíněno, bylo zmíněno, že na tom slajdu, že no, letišť například, letiště tam jsou, účinnost letišť může být zlepšena že máte lepší spojení, můžete použít ty letiště, které už jsou. Ale důležité je, aby vlaková doprava, železniční doprava byla účinná. Má země dělá hodně v této oblasti, tedy Česká republika má velmi levné, levnou účinnou vlak, železniční dopravu s, s hodně dobrou soutěží třeba lidi používají vlaky místo auta. Také Rakousko, kde se prosazuje tuto dopravu. A také chci doplnit to, co řekl Pat Cox k elektrickým automobilům. Inteligentní dopravní systémy. To má také obrovský potenciál greeningový, když se dostáváme k celkové záležitosti, tedy eh, automobilové dopravy. To bude dominantní téma budoucích let. Děkuji, děkuji za vaše prezentace, potřebujete hodně peněz, ale musíte říct konkrétně, na co se použijí, jinak to bude těžké. Já to říkám, to říkám jasně. Potřebujeme cíle. Cíle byly oznámeny předsedou, předsedkyní Evropské komise. Máme cíl snížení o 55% emisí CO2 minus 55% emisí CO2 do roku 2030. Čili to je za chvíli, to je zítra. A chápete tu transformaci, kterou to bude vyžadovat? Minus 55%, to je ohromné. Projekty, které příliš emitují, těm se bude muset říct ne. a můžeme se být za ty skutečně důležité projekty, ale musíme si je vytyčit společně. A tohle samozřejmě by zapadalo do toho transformačního projektu, pak se to získají všichni. Když děláme infrastruktury za 10-20 let, budeme za ně zodpovědní. Nejsme proti pokroku, Viktore, když se tu tak na nás díváte digitalizace, to bude klíč. Ale nemůžeme dělat všechno jako dřív, to už nejde. A druhá věc, která se mi zdá být velice důležitá, a tady jsem neslyšela vyloženě odpověď, jaká je ta vaše pozice k těm smart gridům, k těm uh, smart TNT? Potřebujeme na to odpovědi. Nedostali jsme všechny odpovědi napište našim koordinátorům, ať ty do odpovědi dostanete. A musíme si vytyčit jasné cíle. Máme na to pět let konektivita celku členských států, protože lidi potřebují mobilitu. A když zajistíme tu plynulost, musí to být teď, ne za nějakých deset let. Teď, teď, teď hned musíme nastartovat tyto projekty, ale vy jste to řekli, musí to být jaksi eh, v lidském měřítku, přístupné, blízkost a tak dále. Děkuji za prezentaci, ono to bě- čas běží, brzy se zase uvidíme, nejsme tak daleko. Snad brzy na viděnou. Co jste nedostali, pošlete koordinátorům rovnou. A já děkuji koordinátorům, s nimiž se brzy uvidíme, ale my pokračujeme dál. Kolegové, teď na začátku volebního období vyzývám komisi, aby, nám, aby nás seznámila s obecnými rysy, to, co se bude dělat, pokud jde o mezinárodní eh, dohody v oblasti dopravy a jaké jsou vaše cíle. Jak víte, máme různé dohody v dopravě, služby mezi Evropskou unii a třetími státy, jiné se týkají bezpečnosti. Máme teď Lisabonskou smlouvu, pravomoci parlamentu se zvýšily. Komise má nyní závazek, právní závazek, povinnost informovat v průběhu vyjednávání mezi Evropskou unii a třetími státy aby tyto dohody mohly vstoupit v platnost. Takže tyto informace související s vyjednáváním jsou normálně eh, bývají jaksi důvěrné, takže tam omezený počet osob, které k tomu mají přístup. Ale bylo rozhodnuto, že výjimečně bude toto jednání veřejné, aby to bylo maximum zapojených lidí, a aby komise mohla víceméně reagovat na některé otázky. Děkuji za přijetí našeho pozvání. Pana Remežova Kosta. Podařilo se mi to vyslovit. Takže máte slovo na zhruba 15 minut. Thank you very much, uh, Madam Chair, and uh, good afternoon to everyone. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, zdravím všechny. Já bych dnes rád přednesl takové shrnutí toho, co děláme v oblasti těch eh, externích letů. Připravil jsem si tady takovou krátkou prezentaci, ale možná nejprve řeknu, že během celého procesu vyjednávání parlament je neustále informován o tom, co se děje, jak to postupuje, máte přístup ke všem dokumentům a tak dále. Takže dnes zase tady předneseme ten přehled té situace a dáme vám možnost položit dotazy. Pokud jde o dohody v letecké dopravě, máme tady dva velké bloky. Jednak letecké dohody, takzvané komplexní letecké dohody, kde EU vyjednává možnosti pro evropské aerolinky létat do třetích zemí a potom máme další dohody, která vytvářejí tzv. skutečná partnerství. Máme dohody v letectví, které také zahrnují nejenom dopravní práva, ale také věci jako bezpečnost, zajištění, zabezpečení a podobně. A to jsou dohody, které nahrazují ty stávající dohody, které má celá řada členských států, protože jak víte, členské státy si vyjednávají také dohody s třetími zeměmi a jedině ve chvíli, kdy Evropská unie má mandát vyjednávání dohody, tak to může nastat. Musí to být jednomyslně odsouhlaseno, musí to podpořit všechny členské státy, aby to vůbec proběhlo. V tuto chvíli tedy máme uzavřeno 9 eh, celoevropských dohod a 8 dohod se vyjednává. To ještě zmíním. Potom máme celou řadu dalších dohod, trošku složitější, a ten koncept to jsou takzvané horizontální dohody. Tady cílem těchto dohod je zařídit, že bilaterální dohody mezi členskými státy a třetími zeměmi jsou plně v souladu s evropskou legislativou. Jak možná víte, ty letecké dohody, které má členský stát, jsou obvykle totiž nastaveny tak, že z té dohody těží jenom aerolinky daného státu. Takže třeba mezi Španělskem a Brazílií je to nastaveno tak, že z toho benefitují jenom španělské aerolinky. To je ale nelegální, je to v rozporu s legislativou, byl také příslušný rozsudek v roce 2002 a na to my tedy také dohlížíme. Jak to probíhá? Jednak Členský stát sám si převyjedná tu dohodu s příslušnou zemí a nebo do toho vstoupí Evropská unie, kdy my pozměníme všechny dohody členského státu a uvedeme je v soulad s evropskou legislativou. Takže to jsou ty horizontální dohody a potom ty komplexní dohody. Když se podíváme na ty komplexní dohody, tak tady máme mapu, kde vidíme ty stávající dohody, které už byly uzavřeny a které se aplikují. To je Kanada, Spojené státy, Izrael, Jordánsko, Maroko, Moldavsko, Moldavie, Západní Balkán. Toto jsou dohody, které dnes už jsou aplikovány. Potom je celá řada dohod, kde d- vyjednávání bylo dokončeno, zatím nebyly ale podepsány. Takže tady už vyjednávání bylo dokončeno, ale podepsány zatím nebyly a to je Arménie, Katar, Tunis a Ukrajina. Proč nejsou podepsány? Tak možná i vy víte, že tam máme problém s definicí teritoria z důvodu Gibraltaru a tudíž zatím tohle bylo odloženo. My ještě uvidíme, snad se to brzy podaří dotáhnout do konce. Potom řada jednání probíhá. K tomu se ještě vrátím. Tady pro informaci máte data, kde byly dohody podepsány. A tady dole vidíte Ukrajina, Arménie, Tunis, Katar. Vyjednávání bylo dokončeno. Tam máme tady ukončení jednání, ale zatím nepodepsáno, takže zatím neplatí. A Dále jednání probíhá se zeměmi oblasti ASEAN, to je těch 10 zemí jihovýchodní Asie, Větnam, Tajland, eh, Indonésie, Malajsie a tak dále. Naraz celým tímto regionem a potom téměř už jsme dokončili vyjednávání. Poslední kolo proběhlo hm, loni v listopadu. Jedno je člen ASEANu, Malajzie, Mm, tam oni požádali o další čas, aby si tu dohodu prošli a ta konzultace tam trvá déle, než jsme čekali, takže proto to jednání zatím nebylo formálně dokončeno. Každopádně my doufáme, že se to podaří brzy. No a potom probíhá jednání s Azerbajdžánem. Tam jsou pomalé pokroky, jsou tam potíže dohodnout se na řadě důležitých věcí, další kolo by měly proběhnout na podzim, data zatím nebyla stanovena a doufáme, že toto vyjednávání bude dokončeno do konce roku. Potom Turecko. Máme mandát pro vyjednávání s Tureckem. Proběhlo 107 kol, eh, ale jak víte, mm, nebo respektive bylo několik kol jednání, ale zatím ještě to nebylo dosaženo. A Eh, jak možná víte, s ohledem na situaci v Turecku, tak rada rozhodla o pozastavení těch vyjednávání. A potom další věc, která je v procesu, je Oman. To jsme zahájili na začátku tohoto roku 2019. Myslím, že to vypadá velmi dobře. A to, že jsme už dotáhli dohodu s Katarem, to hodně usnadňuje. Další kolo nás čeká v listopadu a tady věřím v dobrý pokrok u těchto jednání. Teď bych ještě vás chtěl seznámit s přínosy celoevropských dohod oproti bilaterálním dohodám. A jak se to vyvíjelo, pokud jde o nárůst počtu cestujících, nárůst těch eh, spojů do měst, která předtím nebyla spojená a také cena letenek. Takže tohle je USA, nárůst pasažerů 20% o podpisu smlouvy. Jsou tam, eh, tam to je velmi ale vyzrálý trh. Každopádně teď eh, nám vzrostl výrazně počet připojených měst a o 27% se snížila cena letenek. Když se podíváme na západní Balkán, tak tamto jsou ještě lepší výsledky. Výrazný nárůst počtu cestujících, více spojů, 160 5 nárůst kapacity od roku 2006 a e, dalších 125 nových spojů do no-, měst. Maroko, opět veliký úspěch, velmi dobré výsledky, výrazně snížení cen letenek, když se na to podíváte, podobné výsledky, pokud jde o Izrael. Já tedy myslím, že můžeme konstatovat, že ty celoevropské dohody přinášejí velké výhody pro všechny strany. Na druhé straně ratifikační proces je velmi dlouhý, protože jsou to smíšené dohody. To znamená, že Evropská unie a členské státy jsou stranami, e, což znamená, že v 28 státech tu dohodu musí ratifikovat parlamenty a až teprve potom to udělá Evropská unie prostřednictvím odsouhlasení parlamentu, takže třeba Západní Balkán. Dohoda byla podepsána v roce 2006 a vstoupila v platnost až v prosinci 2017. Maroko zase podepsána v roce 2006, vstoupila v platnost 2018. Kanada opět podobně dlouhá prodleva. Takže my tedy velice apelujeme na členské státy, aby urychlili ratifikační procesy, protože si myslíme, že to je opravdu vhodné, aby tyhle věci byly dotaženy do konce. A proto parlament někdy může být překvapen, že se k němu dostává dohoda, která byla podepsána před mnoha, mnoha lety, jenomže je to právě proto, že nejdřív probíhají ty ratifikace v parlamentech v jednotlivých zemích. To byly ty souborné dohody a teď, jak jsem říkal, další velká část jsou horizontální dohody, které tady musí uvést do souladu s evropskou legislativou již uzavřené dohody ze strany členských států, to je někdy obtížné, protože třetí státy někdy odmítají mm, uznat jakoby existenci EU a jmenování EU v této věci. Zatím ale jsme byli úspěšní, 122 neevropských států akceptovalo tuto designaci. E, také jsme uvedli v soulad přibližně 1100 bilaterálních dohod. To je hodně. Nedávno se nám podařilo dotáhnout dohodu s Čínou. To byla veliká země, která zatím neuznávala EU jako takovou, takže to je velký úspěch. Také jsme v říjnu 2018 dokončili horizontální dohodu s Jižní Koreou a teď zrovna začínáme vyjednávání s Japonskem, ale zároveň ještě tady vidíte, že máme stále problém s Ruskem, Běloruskem, Jihoafrickou republikou. Tyhle země zatím eh, neuznávají designaci EU. Na to musíme ještě tady zapracovat. Takže to je obecně ten pohled na to, co děláme, na tu naši práci. A možná bych ještě zmínil, když byla představena strategie pro letectví v roce 2015, my jsme se obrátili na členské státy, požádali jsme členské státy, aby nám dali mandát pro vyjednávání s dalšími zeměmi. Vraťme se zpátky. Jak je tady ta mapa? Takže tady vidíte, že my jsme si požádali o mandát vyjednávat s Čínou, Mexikem, Saudskou Arábií, Kuwaitem a Bahrajnem. Když jsme se obrátili na radu, členské státy se rozhodli nám nedát ten mandát, nicméně jsme dostali mandát vyjednávat se spojenými arabskými emiráty, ale oni odmítli s námi zahájit to jednání, takže to nebylo zahájeno a mandát vypršel. To je tedy ta situace. Nyní v nové komisi se nabízí otázka, jaké budou nové dohody, jaké budou nové cíle pro celoevropské dohody té horizontální oblasti se musíme zaměřit na ty země, které zatím neakceptují designaci EU, ale zároveň se musíme zamyslet nad novými zeměmi, kde bychom měli mít zájem se zapojit s nimi do toho jednání. Ovšem musí tady být zájem i na druhé straně, musí tady být zájem na straně členských států, mm, potenciál třeba trhu, prostě celá řada parametrů, které musíme vzít v potaz. To je z mé strany zatím vše a těším se na vaše připomínky a dotazy. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci, velmi stručnou, pedagogickou, poučnou. A nyní zahajuji rozpravu. Paní Keller. Vielen herzlichen Dank, Frau. Děkuji, děkuji srdečně, paní předsedkyně, děkuji také za tu prezentaci. Já bych děkuji tedy za ten přehled, který jste nám poskytl i o těch různých, i, mluví se o těch různých úrovních dohod, které existují. Mám ale zásadní otázku, kterou si my jako Evropská unie a svět eh, klademe. Máme tady ty tři hlavní výzvy. Konkurenceschopnost, digitalizace a klimatická změna. Jak tedy tyto tři úrovně výzev se odráží na těch vyjednáváních, která vedete. Děkuji. Madame Rovet, prosím, máte slovo. Máte slovo, máte slovo, paní Rovet. Mě udivila vlastně, mě udivil ten návrh, když jste hovořil o, těch, o tom prospěchu, nebo vlastně jedním z těch, eh, jedna z těch pozitivních věcí byla navýšení počtu letů a, poži- a také navýšení cen za letenky. A teď já se ptám, jak něco takového může vlastně mít pozitivní dopad. Vlastně, že by se snížily náklady, navýšil počet letů. Jaké pozitivní dopady to může mít pro naší planetu, když se snažíme o pravý opak? ve chvíli, kdy hovoříme tedy o naší snaze to redukovat a vy hovoříte o vaší snaze to navyšovat. Děkuji, pan Kov, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji. Asi je to taková podobná otázka, jako měla Katrin. V podstatě tady máme tu vizi 20. století, v podstatě vize nekonečného rozšířování a expanze, která ale v tuto chvíli už narazila na své limity a Otázkou je, lze toto vůbec nějakým způsobem reflektovat v těch eh, dohodách? Je tady vůbec nějaké místo na environmentální aktivac, na, jak si, na ty, na, je tady prostor v těch vyjednáváních vůbec na zohlednění takovýchto věcí, jako jsou právě klimatické změny eh, a další environmentální aspekty? A teď, když hovoříme o těch nákladech a eh, příspěvcích a poplacích, tak eh, co tím máte přesně na mysli. A kromě toho vzpomeňme si, co se odehrálo minulý pátek. Samozřejmě, že jste museli jednat v určitých eh, jaksi mantilenech nastavených, ale ve chvíli, kdy hovoříme o snaze o dekarbonizaci, tak odráží se to nějak v tom vašem vyjednávání? Děkuji. Tak, vypadá to jako kdybyste nedůvěřili paní předsedkyni Evropské komise, která říkala, že eh, letecký průmysl bude spadat pod eh, systém ETS obchodování s emisními povolenkami. Ale dobrá. Toto je v podstatě něco, o čem komise zcela veřejně hovoří. A teď jakým způsobem tedy na to zareagujete, ale to nevím. Tak paní Lešanto ne, paní Garcia taky ne. Ano, chcete na to zareagovat nebo ne? Dobrá, tak máte slovo vy. Tak v první řadě děkuji za tyto otázky. Podívejte se samozřejmě všichni sdílíme snahu snižovat emise CO2, což nemusí, eh, jak si znamenat, že v podstatě musíme a priori snižovat letic, eh, množství letů. Jde o to opravdu snížit celkově emise CO2. To znamená, že ten cíl snížit emise CO2 je něco, co sdílíme všichni, ale musíme jednat na mnoha frontách, to znamená, ten mandát máme jak na mezinárodní úrovni, tak také na úrovni generálního ředitelství. Samozřejmě všichni naši kolegové eh, v Montrealu, v IKEA, prostě všude dělají všechno pro to, aby se tady drželi toho stejného cíle. To je jasné. A teď co se týče té dohody o leteckém průmyslu, přesně to, co děláme také v Mezinárodní organizaci pro letectví, co děláme prostě všude, to znamená eh, zvýšit efektivitu a účinnost, energetickou účinnost letadel například, ale to, co děláme eh, v těchto dohodách, tak nejde pouze o práva leteckého průmyslu, ale jde v podstatě o spolupráci. O spolupráci při níž samozřejmě Eh, zohledňujeme a děláme všechno pro to, abychom také zlepšili oblast environmentální. To znamená, chceme, samozřejmě všichni znáte ty záležitosti, které se týkají ATM, CES a chceme, aby prostě to, co už vlastně funguje na evropské úrovni, pomalu začalo fungovat také na úrovni globální. To znamená, že tyto dohody nejsou jedinou odpovědí na tyto problémy, ale jsou součástí celkové obecné odpovědi na tyto problémy. Já teď tady mám malou otázku, protože Generální schromáždění Mezinárodní organizace letectví se bude brzy konat a proto se ptám, nemyslíte, že Evropská unie by měla být ještě obe, eh, ambicioznější než Mezinárodní organizace pro letectví? Já si myslím, že Evropská unie by se neměla nechat brzdit, měla by být ještě ambicioznější, měla by převzít na sebe jaksi tu zodpovědnost. Možná, možná, že v tuto chvíli mě nemůžete říct nic víc, ale myslím si, že Evropská unie je teďka na řadě. Já si myslím, že Evropská unie i na úrovni této organizace hraje vůči roli. My všichni si uvědomujeme, že problémy letectví jsou problémy celého světa. Vás jsme si zcela věnobě toho, že to je něco, co nelze vyřešit na úrovni národní. Zároveň ta odpověď na tento problém musí být efektivní. A to je přesně to, čím se zabýváme. To znamená, že uvidíme, jak dopadne generální schromáždění a uvidíme tady, k čemu to povede. Jsou další otázky? Nejsou další otázky? Děkuji za váš čas. Doufám, že zavítáte mezi nás častěji. A nyní k bodu různé není nic vás zdravím. A příští zasedání se bude konat 6. listopadu přesně v 9. A bude pokračovat i odpoledne. Teď si teď konec, ale nekončí náš den, protože přejdeme eh, v 17 hodin ke schůzi koordinátorů. Takže máme 20 minut pauzu.